Od rady jsem dostal dvě stanoviska k prvnímu čtení. Jedná se o ustanovení týkající se lékařských eh, přístrojů a také nařízení o diagnostice in vitro. Názvy budou zveřejněny v zápisu z tohoto zasedání a parlament má k dispozici tři měsíce, aby se k ním vyjádřil. Počínaje zítřkem 17.